Right, welcome back everybody. I hope you have had a good break. Um... Dobrý den, dámy a pánové. Doufám, že jste si hezky všichni odpočinuli Já omlouvám se, když tady budu muset trošku pobíhat a hledat a tak dále. Trošku se tady budu asi vrtět, protože mě bolí záda a bohužel parlament ještě nepomohl vyřešit tyto problémy, takže se omlouvám. První bod na našem dnešním programu. Jako obvykle je to přijetí pořadu jednání. Předpokládám, že s tím souhlasíte. Děkuji vám, souhlasíme. A nyní bych vám ráda ještě řekla jednu věc. Trojka a čtyřka. To znamená směrem ke skutečné hospodářské měnové unii. To je bod, ke kterému bude probíhat diskuze s Mariem Dragem, předsedou Evropské centrální banky a zároveň bude probíhat výměna názorů s Michelem Barnierem. To proběhne jako schůzka in kamera za zavřenými dveřmi, tak abychom mohli opravdu prodiskutovat věci, které ještě nemohou nebo zatím ještě nemůž, nemůžeme diskutovat veřejně. To znamená, že média, zástupci médií i lobbysté nás budou muset opustit u tohoto bodu. Naši lidé z parlamentu se mohou zůstat, to znamená poslanci jednak z našeho výboru i z ostatních výborů. Předpokládám, že zde budou i jiní eh, členové z jiných výborů, asistenti rovněž mohou zůstat s námi. Ovšem nikdo jiný, kdo nepatří mezi zaměstnance Evropského parlamentu s námi u tohoto bodu nebude. A poté opět bude probíhat veřejná schůze 18.15, eh, bude to schůzka s Oli Renem, budeme hovořit o ostatních aspektech, které se dotýkají eura a tak dále. Čili mm, ostatní oznámení eh, vám přednesu 17.30. A nyní se dostáváme k bodu číslo 2 a to je proveditelno zavedení dluhopisů stability. A rovnou bych dala slovo naši zpravodajce Sylvie. Děkuji. Sharon, já jsem velice ráda. Je mi líto, že máš problémy, ovšem jsem ráda, že jsme opět eh, společně zpátky Nebudu ztrácet čas, děkuji všem kolegům za pozměňovací návrhy. Máme hodně těchto pozměňovacích návrhů. To, co bych chtěla udělat nyní, je spíše vyslechnout si kolegy, kteří předložili všechny tyto návrhy. Spolupracovali jsme se s jinými zpravodaji, kteří trošku už nastínili stanovisko svých politických skupin. Dále jsou zde věci, které jsou například ještě takové otevřené, to znamená mechanismus stability a tak dále. To jsou věci, tam bych s vaším dovolením zahájila diskuzi a já bych trošku chtěla opravdu předtím, než vůbec se k tomu vyjádřím, trošku změřit teplotu. Děkuji. That's very quick. Uh... Tak to bylo velice stručné. Pane Fio, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Sharon, děkuji. Já bych rovněž všechny rád pozdravil všechny kolegy, kolegyně na našem prvním jednání po letní přestávce. Rovněž budu stručný. Ano, nyní to budou pozměňovací návrhy, které se předkládají. Já jsem stínový zpravodaj, já jsem se snažil v této funkci předložit pozměňovací návrhy, které by mohly představovat konsenzus za naší politickou frakci EPP. A v podstatě jsem doufal, že všechny politické skupiny by s tím mohly rovněž souhlasit. Pozměňovací návrhy, které jsem předložil, bychom mohli rozdělit do dvou částí. První část těchto pozměňovacích návrhů se týká mm, no, toho, že bychom měli nějakým způsobem spojit eh, tuto zadluženost eh, jednotlivých zemí. Není to nějaké zázračné řešení, které by mohlo vyřešit naše krátkodobé problémy. Není to něco, co by samozřejmě mohlo vyřešit krizi jako takovou, ovšem je to, řekněme, takové středně dobé řešení v střednědobém horizontu. Další věc jakékoliv řešení, které by mohlo znamenat trochu i pokrytí situace do budoucna, si myslím, že by mělo jít směrem k ke změně smlouvy, to znamená, eh, jednak je to eh, rozpočtová disciplína, posilní rozpočtové disciplíny, rozpočtová unie, její zavedení, to je rovněž důležité. Paní předsedkyně, to je podle mého názoru cesta vpřed, to znamená rozpočtová disciplína, která by, eh, kterou, která by byla závazná pro členské státy. Tu jsou pozměňovací návrhy, které jsem předložil. Snažil jsem se v těchto návrzích udržet ehm, směr cestovní mapy, kterou s námi prodiskutovala paní zpravodajka a rovněž No, jsem předložil takové krátkodobé um, návrhy pro takzvané evropské SAFE bondy, safe jako obligace, mm, zaručené obligace, které by mohly reagovat eh, na naše stávající problémy. Ne, nejsou to v podstatě takové té, ty skutečné společné obligace, které by zaručovaly 100% eh, solid, ten solidární přístup. přístup. Ovšem myslím si, že je to záležitost, která by nám mohla pomoci z krátkodobého hlediska. Z dlouhodobého hlediska si myslíme, že bychom spíše měli uvažovat o ekonomické a monetární unii a měnové unii mm, s efektivním systémem systémem dohledu nad rozpočtem, tak abychom měli skutečný evropský, celoevropský rozpočet. To bude souviset i se zásadními změnami smlouvy. Toto jsou hlavní myšlenky zakotveny v našich pozměňovacích návrzích. Samozřejmě, že jsem ochoten diskutovat o všech ostatních věcech, o kterých by chtěli hovořit další spoluzpravodajové či paní zpravodajka. Děkuji za slovo. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Edward, jste někdo za socialisté? Není mezi námi nikdo. Pan Epping je zde. Není zde rovněž. Filipe. Děkuji, Sharon. Já doufám rovněž, že se budeš brzo cítit lépe. Rovněž zde vítám všechny mezi námi. Budu hovořit francouzsky, protože paní zpravodajka je rovněž francouzska. Já už jsem to řekl, práce, kterou odvedla, je takovou obtížnou ekvilibristikou. A já jsem již jednal s Diagem o otázce mutualizace dluhu. Není to všelék a je to střednědobý prostředek. S Diagem souhlasím, ano. Spojení toho dluhu je pouze jedním z nástrojů z celé řady, ale je to nástroj nezbytný. A souhlasím také s tím, že je to střednědobé, ale co je střednědobý výhled? Pokud se podívám na krátkodobý výhled v soukromém sektoru, to je čtvrtletí, tři měsíce. Pokud střednědobý výhled je rok, tak to je v pořádku. Pokud je to 12 let, tak máme problém. Protože pokud si myslíme, že vyřešíme tuto společnou krizi našeho finančního systému a veřejných financí v Evropě bez tohoto nástroje, tak nejdřív vyřešíme krizi a potom uvidíme, zda sloučíme ten dluh. A věčná diskuse mezi těmi, kteří hovoří o politické unii a předto předřadíme bankovní unii a potom spojíme naše dluhy. A těmi, kteří říkají, nejdříve uděláme dluhovou unii a potom bankovní unii. Takže pletou se všichni. Je třeba provést všechny tyto kroky a bohužel nemáme možnost o tom přemýšlet deset let. Takže naše stanovisko je takové. V zásadě ano, musíme to udělat a je to stejné jako opustit jaderný program. I když víme, že to je dlouhodobý proces, ale je třeba o tom rozhodnout teď a rozhodnout se pro realizaci. A nespojíme dluh, aniž bychom naši svrchovanost Eh, sloučili. Není možné zdanění bez zastoupení. Prostě je třeba demokratické kontroly pro ty, kteří o tom budou rozhodovat. Tedy ta diskuse už nemůže být pouze akademická, musí být naprosto operativní. A druhý prvek je prvek demokratický. Nemůžeme vytvářet, a tady hovořím o tom spojování dluhu, nemůžeme mít současně také skutečnou kontrolu. Znamená to sdílenou svrchovanost. Někteří řeknou, vzdáváme se svrchovanosti, ale já říkám, že se té svrchovanosti musíme kolektivně znovu zmocnit. Ty dvě věci musí jít ruku v ruce. To znamená, že jednotlivě a společně všechny vlády Unie nemají stoprocentní svrchovanost, pokud jde o rozpočtovou orientaci. To jsou věci společného zájmu a ne pouze zájmu jednotlivého. A třetí věc, samozřejmě, pustíme se do, na cestu komunitární anebo mezivládní. Silví nebudu poučovat o komunitární metodě, ta nám o tom často hovoří sama. To je zásadní prvek, pokud chceme zaručit skutečnou demokratickou kontrolu. Naším ideálem není evropský komisař pro měnové a ekonomické záležitosti, který bude fungovat nezávisle bez kontroly a který nahradí parlament nebo vlády. Bude to skutečně Evropská komise, která bude se zodpovídat ze svých činů a také se bude zodpovídat z toho, pokud se splete ve své politice. V pozměňovacích návrzích je také vazba na současnou situaci. Je obtížné se od ní odloučit. My si myslíme, že komise nedostatečně využívá flexibilitu, která disponuje při makroekonomickém dohledu a rozpočtovém dohledu vůči členským státům. A příliš často to přehání s přísností a krátkodobostí. Co dělá komise pro to, aby ochránila investiční možnosti, zejména v ekologické transformaci našeho hospodářství. Evropský semestr ukázal, že to neabsentuje úplně, ale není to dostatečné v činnosti komise. Poslední věc, a tady souhlasím s Diegem, i když bychom o tom rozhodli dnes, možná překračuji tvé úvahy, i když se rozhodneme pro sloučení dluhu tak všichni vědí, že to vyžaduje změnu smlouvy. A pokud chceme postupovat demokraticky, tak to bude vyžadovat čas. Demokracie chce čas. Pro nás jediný seriózní nástroj pro koupení času, který potřebujeme, je zařídit tedy, abychom disponovali tou velkou bazukou. A evropský me- stabilizační mechanismus disponuje veškerými nástroji, abychom byli schopni čelit krizi. A souhlasíme s těmi, kteří v ECB tvrdí, že je třeba rozdělit role, aby tedy stabilizační fond eh, řešil problém dluhu a ECB řešila měnovou politiku. Já jsem také pro toto rozdělení úloh, ale stejně se neobejdeme bez bankovní licence pro tento fond. A ty návrhy přicházejí zleva i zprava. A Sarpo přišel jako první s tím návrhem dnes. Monty to zdůrazňuje my jsme z toho udělali základní bod naší politiky. Bankovní licence je jediným prostředkem, abychom my kolektivně získali nezbytný čas pro vytvoření politické bankovní unie a dluhové unie. A pokud nechceme být dohnáni dynamikou, která povede ke zhroucení, bude třeba o tom rozhodnout a čím dřív, tím lépe, aby tedy mech, stabilizační mechanismus získal tu bankovní licenci. Děkuji. Je tu někdo za GUE? Jurgen. Ne, eh, za tohle zodpovídá Mariza Matis, ale ta nepřišla. Eh, ona přijde až eh, na další bod a já bohužel nemám žádné podklady, takže k tomu nedokážu nic říct. Dobrá, děkuji. Říká paní předsedkyně, dále tam ale eh, Wolf Klintz a, a King, No, Ještě někdo a eh, na seznamu Markus Astrid? Šváč Tašek, uh, Strejček, pardon, a ještě někdo? Dobrá, na Wolfe máš slovo. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že už eh, dva eh, roky eh, jsme v těžké situaci. Při jejím řešení se nemůžeme opírat o empirické zkušenosti. A není divné, že tady padá celá řada různých návrhů řešení. Slyšeli jsme o modrých euroobligacích, rudých euroobligacích, Eh, společném fondu, potom je tady Bazuka, Evropská bankovní unie a tak dále. Já mám problém s tím i v, tady v eh, dokumentu eh, drahé kolegyně Silvie Gulár, že já osobně třeba, že tady nezačínáme s tím paktem zahlazení dluhu, který já osobně podporuji. To je realistické. Ale zároveň víme, že ten pakt bude trvat nějakých 25-30 let. A zároveň se zabýváme zabývání dluhopisů, které potom nebudou potřeba. Nebudeme potřebovat červené nebo modré v euro v dluhopisy v případě, že budeme mít pakt pro zahlazení dluhů, protože ten by znamenal společné zavedení nebo ze společnění 60% eh, dluhů. Ale, eh, a v případě těch eh, zavedení obligací by to bylo 100%. A já si myslím, že to je nejen právně problematické, ale i špatné, protože ty, pokud jde o ty podněty, které potřebujeme, tak bychom opravdu něco udělali pro reformy, pro zvýšení konkurenceschopnosti a tak podobně, by vlastně, eh, to, tohle by vlastně eliminovalo eh, podněty pro tyto reformy. Proto eh, bych podpořil to, co se zaznělo ohledně demokratického deficitu. My tady nemůžeme dělat něco jen tak přes noc. Osobně tedy si myslím, udělíme jedno po druhém teď eh, se eh, zaměřme na fond na vyrovnání dluhů a ten v doplnění EF, k, ESF, eh, k FSF e a ESM a tím, co nám tady dragy asi dnes představí, by měl stačit. Pokud to nebude stačit, tak ten zbytek už také nebude stačit. A proto nesnažme se teď všechno najednou vyřešit, ale jenom to, co si myslíme, že je v tuto chvíli správné. Děkuji, Leonen. Merci, Sharon. Děkuji, Sharon. Já bych chtěl využít příležitosti, abych Silví poděkoval za to, že vede boj za euroobligace, což je zásadní prvek federálního programu, který si my přejeme. Já jí chci poděkovat a poblabřát za úplný charakter její zprávy. My jsme předložili několik pozměňovacích návrhů s kolegy, s, kolegem, s kolegou Šiklunou a s paní Beres. Týká se to několika otázek. Za prvé, šíře fondu. My si myslíme, že země jako Řecko, Portugalsko, Irsko nebo jiné, které mohou být předmětem spekulativního dluhu, měli by se strukturálně přizpůsobit a měli by mít možnost tedy těžit to, toho, z toho fondu. Španělsko by mohlo být také předmět takových útoků, tak bychom prostě nedokázali pochopit, aby Španělsko nemělo vlastně přístup k tomu záchrannému fondu. A druhý pozměňovací návrh se týká délky tohoto fondu. 25 let bylo zmíněno, my jsme to spočítali, 25 let je doba velmi krátká, protože když se podíváme na země jako Itálie, to by znamenalo, že Itálie by musela mít 3% eh, přebytek primárního rozpočtu za, za rok, aby splnila ten cíl za 25 let. A víme, že přes veškerou snahu pana Montyho se mu to nepodaří. Takže to číslo je mm, nerealistické, takže my žádám, aby to bylo zváženo. Co se týče kondicionality, tam bychom si přáli, aby makroekonomické cíle byly zdůrazňovány spíše než v věčné pravidlo o rozpočtové rovnováze. Já vám připomenu, že v tom, čemu říkají ekonomové magický čtverec, tam není žádný dluh a deficit rozpočtu, je tam růst, je tam nezaměstnanost, je tam inflace, je tam vnější rovnováha. A nezapomínejme, že rozpočtová politika to je nástroj a nikoli cíl sám o sobě. Děkuji. Marcus. Ja, vielen Dank. Um... Děkuji. Já mám jenom několik poznámek. Za prvé, musíme se vyrovnat s realitou a to zaprvé znamená, že všechno, co eh, souvisí eh, se změnami slov, není eh, rychle proveditelné. Máme 27, 28 členských států a než upravíme všechny smlouvy, abychom všechny ty pěkné instrumenty v úvozovkách zavedli, a nezaměřují se přitom na konkrétní eh, země, ale eh, v jedné zakladatelské eh, země za nedlouho budou za nedlouho volby, uvidíme, co z toho vzejde a kam to půjde Evropou. Takže je nerealistické mm, si myslet, že změníme smlouvy, takže musíme jet podle smluv, proto jsou tady také. Musíme se zaměřovat potom na účinky eh, těch jednotlivých eh, opatření. Některé eh, země měly historicky nízké úroky a proto se tam dělaly velké dluhy. A kdybychom znovu tedy ty jejich dluhy zahladili a vyvolali tím další nízké v úroky, tak by to ten základní problém nevyřešilo. A proto nemáme žádný zázračný e, lék, ať už je to takový fond pro zahlazení dluhů nebo bankovní licence, nebo e, to, o čem se tady e, bavíme. Je to droga tohle, která by měla pomoci závislému ukájet svoji závislost. A proto my naopak, abychom ty země sanovali, musíme stáhnout tuto podpůrnou drogu. A proto musíme být velice zdrženliví u všech těchto instrumentů, eh, které zde jsou navrhovány, protože přímo nebo nepřímo vždycky vedou k úplnému eh, společnění všech eh, dluhů. To znamená, že výdaje budou individualizovány, ale ty eh, dluhy budou eh, společné. A já si myslím, že je to není nebezpečné, ale dokonce i dobrodružné a dlouhodobě by to vedlo k tomu, eh, že to, co oci zakladatele Evropy jednou usilovně započali, by brzy skončilo. A my máme velkou odpovědnost za to, abychom uh, trvale zachovali to evropské dílo sjednocení a ne na základě eh, špatné finančné, eh, finanční politiky, eh, bychom, abychom to sázeli ve hru. A pokud jde tedy o ty tři varianty komise, tak já jsem opravdu velmi zdrženlivý. To, co tady paní spravodajka napsala, je k tomu jsem také velice zdrženlivý. Přišel jsem se s celou řadou pozměňovacích návrhů, které vyjadřují mé um, stanovisko a rád vám svoji pozici ještě podrobně vysvětlím. Děkuji. Astrid, prosím. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Věnoval jsem část prázdnin analýze 352 pozměňovacích návrhů, které obdržela Sylvie Gulár k návrhu zprávy. A uvědomila jsem si, v jak obtížné situaci je ona a jsme my, abychom dospěli k rozumné dohodě. Vzhledem k velké pestrosti názorů v naší skupině a v celém výboru. Mně se zdá zásadní, protože musíme směřovat k větší míře solidarity. A tady se mi zdá zásadní, abychom směřovali také k větší disciplíně. A jedno není možné bez druhého. A pokud nás mají brát vážně, a pokud mají vzniknout eurobondy jako solidární nástroj řešení krize, tak musíme být také průkopníky v oblasti disciplíny. A v tomto směru postupujeme poměrně malými krůčky a ty návrhy, které jsou v těch současných dokumentech i v tom, co přijde, vytvoří tak složitý systém, že to bude nesrozumitelné a pouze kontrola ex ante národních rozpočtů komunitárním institucemi může nastartovat kulturní revoluci, kterou eurozona tolik potřebuje. A to platí i pro mou zemi. Pokud je o modality, všechno je otevřené. A tady jednají na radě otvírají možnost nového obchodu, obchodování a nový, nových dohod a dohadování a to si nepřejeme. V této chvíli nemáme příliš pevnou pozici. Já nemám vyhraněnou pozici, ale jedna věc je jistá. Pokud parlament nerozvede myšlenku eurobondu v této zprávě z vlastní iniciativy, tak nás nikdo nevyslyší. A ve vlaku jsem si přečetla v novinách, že španělský premiér předložil poměrně zajímavé návrhy. A já myslím, že by stálo za to toto zvážit. Já jsem předložil jediný pozměňovací návrh, já zdůraznuji, že veškerý rozhodující pokrok směrem ke sloučení dluhu předpokládá kontrolu ex ante, která by byla posílena v oblasti rozpočtové politiky členských států. A zejména je třeba vytvořit právo VETA Evropské unie. Jak ze, buď ze strany rady nebo komise, kde by návrh rozpočtu členského státu nedodržel příslušné závazky. Vím, že to je velmi dalekosáhlé, ale chci to zdůraznit. My prostě nenalezneme schodu, pokud nezavedeme společně pořádek a také solidaritu. Děkuji. Ivo Šešek. Eh, dobrý den, dámy a pánové. Já tedy za konzervativce nejsem stínovým zpravodajem tohoto materiálu, pokud vím, tak je jim Janderk Epping, který je podle mých informací teď někde na cestě ze Spojených států z republikánského konventu eh, do Bruselu, tak eh, to jenom na vysvětlenou, že tady není on a že za eh, konzervativce nemluví on, neboť on několik amendmentů podal Přesto si dovolím udělat několik možná obecnějších poznámek eh, k téhleté debatě, kterou eh, považujeme za vážnou a považujeme ji za zásadní. Nejen svou formou, tedy to, co projednáváme, ale také obsahem, o čem se bavíme. Eh, z mnohých vystupujících tady zaznělo slovo rychlost. Rychlá reakce, musíme být rychlí, musíme připravit rychlou odpověď. Já mám dojem, že eh, bychom si měli položit eh, tu základní otázku, zdali rychlost je v tomto případě tím nejlepším rádcem. Protože pokud se bavíme, a teď nejen o eurobondech, pak eh, <clears throat> pro mě osobně je základní otázkou možná obecnější diskuse, na co eurobondy reagují. Zdali reagují na krátkodobé problémy nebo na dlouhodobé imbalance, které vznikají v evropském prostoru po celá desetiletí. Kdyby z mého pohledu eurobondy měly reagovat na krátkodobé problémy, pak si myslím, že je to nástroj, který je použitelný a který by snad mohl za jistých okolností i fungovat, ale vzhledem k tomu, že eh, eurobondy mají být dílčím řešením dlouhodobých, eh, řekněme, problémů, eh, pak náš postoj k tomu je, myslím, po, celá ta, po celé to období stejný nelze postupovat rychleji, než když jednotlivé členské národní státy provedou vážné, vážně míněné a dokonce dotažené strukturální reformy. V opačném případě by eurobondy jako jeden z nástrojů byly urychlovačem eh, ekonomického morálního hazardu. Eh, za druhé, a to myslím si, že je eh, jeden z pozměňovacích návrhů kolegy Epinka. Eh, eurobondy v žádném případě nejsou nástrojem na zvýšení evropské konkurenceschopnosti a eh, to myslím, že bychom si i lhali, kdybychom si mysleli, že toto evropskou konkurenceschopnost, kterou tak vážně potřebujeme, mělo zvýšit. A za třetí, a to se ještě pořád bavím o ekonomickém rozměru toho problému, eurobondy mají řešit situaci na ekonomicky a sociálně zásadně heterogenním eh, prostoru. To není eh, hospodářsky nebo sociálně homogenní. A eh, z tohoto důvodu budou zřejmě svými důsledky spíš škodlivé než užitečné. Tím se dostávám za druhé k něčemu, co jsem si pro sebe napsal politický rozměr. A já se tady velmi obávám, že zavedení eurobondů Eh, narazí na změnu smluv a změna smluv v jednotlivých členských státech může projít jenom velmi obtížně. Mějme pořád na paměti eh, referenda jak ve Francii, tak, eh, tak v Nizozemí o takzvané Evropské ústavě a pokud bychom příliš tlačili na pilu, pokud bychom nebyli přiměřeně opatrní, a já řeknu přiměřeně pomalí, tak eh, si myslím, že ve svém důsledku toto jsou nástroje, které mohou pro budoucnost velmi významně evropský integrační, eh, integrační eh, prostor ohrozit a mohou být, mohou být ve svých důsledcích velmi škodlivé pro budoucí spolupráci na evropském kontinentu. Děkuji. Thank you very much. And the last speaker on my list. A posledním řečníkem je Ken Gigold. Než dáme slovo zpravodajce, ještě bych ráda připomněla všem kolegům, kolegyním, mm, opravdu bychom měli ukončit tuto debatu ve 25, tak abychom měli možnost vyklidit celou naši místnost, protože budeme mít potom rozhovor s panem Dragým in camera. Nejprve dovolte, abych poděkoval zpravodajce za úžasný návrh, pouze několik poznámek, jestli dovolíte. Takže první věc, ten problém, pokud jde o zátěž, o tu úrokovou zátěž, to je skutečný problém, problém zadlužení, další problém, který je reálný. A to my, když teda někteří neustále se snaží, jak si to potlačit, ta mutualizace dluhu, prostě to je něco, k čemu dochází již nyní od samotného počátku krize. Eh, rozvaha eh, Evropské centrální banky se zvýšila o 2,6 bodu, čili všichni, kdo hovoří o tom, že mutualizace prostě není ve smlouvě a tvrdí, že to prostě navrhuje pouze zpravodajka, tak tomu nerozumí, protože Evropská centrální banka prostě už tímto směrem spojení dluhu a rizika v Evropě bez demokratické demokratické kontroly postupuje. A to je skutečný problém. Čím dál tím více financí eh, dostáváme do ekonomického systému v Evropě, aniž by došlo k demokratické kontrole. A my jsme proto nikdy My, my samozřejmě chceme, aby centrální banka byla eh, nezávislou, ovšem to je pro monetární politiku a ne pro fiskální politiku. Dochází k přelívání těchto obou oblastí, překrývání a to je veliký demokratický problém. Proto si správně paní zpravodajka položila otázku, jaké jsou skutečné efektivní nástroje, které by to mohly řešit. Ano, Mar- Mar- eh, Markus Weber má pravdu, máme, máme ze smlouvu, musíme je respektovat a nemůžeme doufat, že mm, smlouva se změní se, mm, přes noc u těchto, zálež, u těchto důležitých eh, věcí. A proto fond umoření, pokud tento umořovací fond, pokud by měl být správně udělat, prostě nebudeme schopni udělat na základě smlouvy, kterou máme k dispozici. Proč? A to je právě návrh eh, Německé ekonomické rady, protože prostě musí každý členský stát předložili určitou záruku eh, v tomto společném systému. Pan Klinc má rovněž pravdu, když hovoří, že tento směr je nejdůležitější v současné době, protože se pravděpodobně bude těšit největší politické podpoře. Pokud řekneme ne těmto opatřením, tak v podstatě řekneme ano ECB a jejím krokům bez demokratické kontroly. Evropská politika ovšem by měla a politici by měli udělat ten správný krok a nenechat to pouze na ECB. Překvapuje mě to, že často ti, kteří jsou proti euroobligacím, proti umořovacímu fondu, kritizují um, v první linii ECB ve svých národních zemích. A to je věc, na kterou nesmíme zapomínat. Ztráta politické podpory pro ECB, k tomu bychom neměli přihlížet. Klinc se, pan Klinc se zmínil o eurobondech z dlouhodobého hlediska a tak dále. Myslím si, že má pravdu. Měli bychom to ponechat na programu pro to dlou, ten dlouhodobý horizont, protože eh, Evropa bude lepší místem, když bude mít integrovaný eh, trh s obligacemi. Máme zde mnoho argumentů. My jsme hlasovali pro v minulosti. Z krátkodobého hlediska, ano, máte pravdu, eurobondy, euroobligace nejsou nejlepším nástrojem, musí zde být velice jasná podmíněnost, bez toho to znamená morální hazard, který není akceptovatelný, ovšem říci ne všem nástrojům mutualizace zadlužení, to v podstatě znamená, že ECB bude osamocená v tomto boji a já si myslím, že by to nemělo být, tomu by nemělo být tak, měla by naše diskuse o eurobondech a budoucnosti probíhat opravdu upřímně. Děkujeme, Silví má slovo slovo. Děkuji, děkuji, Sharon. Já se pokusím velice rychle a zároveň reagovat na všechny otázky. Wolfe, je to zpráva z vlastní iniciativy. Já jsem ji připravila se stěnovými zpravodaji po mnoha diskuzích. Je to taková prezentace různých možností. My můžeme udělat vše, najednou, to nebyl náš cíl. Chceme se veřejným demokratickým způsobem vést diskuzi ohledně výhod, nevýhod jednotlivých možností. Druhá záležitost, velice důležitá, Filip Lambert se o tom zmínil, zároveň panu Feberovi bych o tom ráda něco řekla. No, no je teda, nemáme se tu cestovní mapu, já osobně jsem přesvědčená, že zde prostě nemusíme dělat věci, které by narušily smlouvu jenom proto, že si řekneme, že je to naléhavá situace, urgentní a tak dále. Pokud by to zde bylo, tak si myslím, že ta rozprava, když, teda tato zpráva, když to porovnáme s rozpravou, která probíhá v jednotlivých zemích, já si myslím, že bereme v potaz um, jednotlivé uh, právní záležitosti, o kterých jste um, se zmínili. Sven rovněž má pravdu. Neměla by zde probíhat diskuze, jak si zavírat oči a tak dále. Samozřejmě, jestli smlouva, musíme ji respektovat, že když neuděláme nic, žádné politické rozhodnutí, tak ta smlouva prostě pomalu mm, dispozice mm, s nástrojem, který nám může pomoci, ovšem v podstatě tu důležitost, kterou od toho požadujeme. A samozřejmě musíme se hovořit o všech se otevřeně, musíme odvážně se k tomu postavit. Na jedné straně je to nedotknutelnost smlouvy, ano, to je pravda, ovšem na druhé straně jsou ti, kteří ji chtějí nějakým způsobem narušit. Marku si říci, že ta realita v podstatě není mm, ten, to, tím problémem. V podstatě Zjistíme, když čteme tisk, že někteří eh, ekonomové prostě z dlouhodobého hlediska mají obavy a samozřejmě my nepředbíháme eh, ta rozhodnutí, ke kterým dojde, ovšem měli bychom přijít s naší trošku do mlína. Ano, samozřejmě musíme se dívat eh, na realitu otevřenými, otevřenými, otevřenými oči. Očima to je samozřejmě, ovšem nesmíme zase to nějakým způsobem přehánět. Paní Astrid Luling bych ráda řekla, že nejde u nás solidarity, které navrhujeme. Naopak, jak bychom tu disciplínu měli udělat inteligentně, ovšem ne, jak si mm, z toho, aby z toho vyplynula eh, solidarita, kterou jsme nechtěli. Protože my zde hovoříme o určitém nástroji, ano, potřebujeme určitě nástroje, které by mohly pomoci udržet tuto disciplínu. Já jsem byla zpravodajkou Sixpacku, já jsem v podstatě v té době bojovala eh, přesně eh, mm, v této oblasti tímto směrem. Nejde o to, že jsme pro disciplínu nebo proti disciplíně, ovšem chceme, aby ta disciplína byla inteligentní, tak abychom pomohli zemím, které se jaksi odstnou v pasti, jak se z toho dostat, aniž bychom rozměnili disciplínu či oslabili ex ante kontrola rozpočtu. Já si myslím, že pomalu se k tomu dostáváme, vlastně už díky šesti balíčku, evropskému semestru, národní programy, reform, Mm, reformě a tak dále. Všechno to, co musí členské státy předložit komisi před přijetím svých rozpočtů. Samozřejmě souhlasíme všichni s tím, že národní rozpočty se teda rozhodují individuálně, to ano. Ovšem komise připomněla mm, záměr využívat tyto nástroje poslední věc na závěr. Samozřejmě, že se podrobně ještě podíváme na všechny pozměňovací návrhy s, s mým týmem, ehm, s stínový zpravodaj Diego zde není. Ovšem, my prostě chceme, aby všichni stínoví zpravodajové měli své slovo. Je to zpráva z vlastní iniciativy, nebude to znamená nějaké definitivní řešení. Ovšem, identifikace určitých řešení, možná solidnějších než jiné možnosti, jsou zde nové myšlenky, především například um, ehm, Romanov Prody, um, který před deseti dny zveřejnil článek tímto směrem, to znamená, hovoří o těch garancích, například u, u fondu umoření, nějaké možnosti společné zodpovědnosti, která prostě nebude pouze na bedrech některých zemí, ehm, čili mm, měli bychom najít určité další řešení. Ovšem já prostě bych chtěla jenom říci, že jde o seriózní práci a ne pouze o samostatnou práci ve svých okrsích. Já mm, prostě Mm, my jednak chceme samozřejmě, mm, aby došlo k respektování eh, pravidel, které prostě nikdo zatím nerespektuje. My prostě všichni musíme postupovat disciplinovaně, musíme eh, jít tímto směrem osobně. Uh, dávám přednost všem těm návrhům, které považuji za konstruktivní a asi pravděpodobně přijmu ty, které prostě se dotýkají komunitární politiky. My prostě chceme, aby došlo k stabilitě celé evropské euro, eurozóny. Všichni, kteří jsou zde mezi námi, v podstatě byli zvolni proto, aby společným dílem přispěli k solidaritě a k stabilitě eurozóny. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní, jaký nás čeká harmonogram, 19. září budeme hlasovat, doufáme, že v říjnu se to dostane na plenárku. Samozřejmě, že mezi těmito dvěma daty nás čeká ještě hodně práce na pozměňovacích návrzích. Ještě jednou všem děkuji za stručnost a nyní poprosíme všechny ty, kteří se nemohou zúčastnit eh, našeho uzavřeného zasedání. Nyní proběhne setkání s Mariem Dragim a s Michelem Barnier a poté začneme hovořit do dalších bodech, o rozpočtu, hlasovat a tak dále. Ráda bych ještě jednou připomněla, že zde mohou zůstat pouze poslanci Evropského parlamentu, zaměstnanci Evropského parlamentu, všichni ostatní poradci, zástupci komise, národních parlamentů mezi námi nemohou zůstat, lobbysté rovněž ne, zástupci tisku rovněž ne. Pokud uvidíte, že je zde někdo mezi námi, kdo se nepatří, tak nám to jenom signalizujte a my se o to postaráme proč jsem nedovolila některým dokonce, mm, řekněme, důvěryhodným osobám se zúčastnit našeho jednání, je z toho důvodu, že by zde mohlo poté probíhat disciplinární řízení, pokud by došlo k nějakému problému. Já samozřejmě zde nebudu. Ehm, máme zde pravidla, která by prostě nemohly pokrýt přítomnost těchto lidí mezi námi v, tomto, v této části jednání. Proto vás poprosím, abyste nás opustili. And I also have Rovněž eh, nesmí dojít k fotografování ani k nahrávání této části. Jistě vám to nemusím připomínat, eh, toto je rovněž zakázané a prosím, aby jsme zajistili ukončení vysílání web streaming.